abychom byli schopni nasytit evropské občany, protože pokud by se nám to nepodařilo, pak už by Evropa opravdu neměla smysl. Předsedající, děkuji vám a hlasování o tomto textu proběhne ve 12 hodin, tedy za uh, pár uh, desítek minut. Nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je zpráva pana Patričela o kosmické strategii Evropské unie a slovo má zpravodaj na 4 minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Vesmír je otázkou velice aktuální. Eh, jak ukázal zájem sdělovacích prostředků o vypuštění dvou družic eh, Galileo v říjnu loňského roku. Je to důležitá eh, etapa, po které o nezávislost EU v oblasti družicové navigace. A tohoto cíle se tedy podařilo dosáhnout, což je do značné míry díky článku 189 Lisabonské smlouvy, který v tomto smyslu hovoří jednoznačně a jasně a Evropské unii eh, ukládá odpovědnost za koordinaci a konsolidaci vesmírných kosmických politik a programů v Unii. Je třeba, aby v této oblasti měla EU společný přístup, který zohledňuje vědecký pokrok a průmyslové kapacity. Cíl daný smlouvou uznává důležitost eh, vesmíru a možností, které nabízí našim spoluobčanům. Proto je třeba k němu přistupovat strategicky. Jedině tak Evropská unie bude na celosvětové úrovni konkurenceschopná. Smlouva tedy dává skvělý základ pro dosažení ambiciozních cílů. Za tímto účelem zároveň instituce musí zajistit potřebné legislativní a finanční nástroje. Já jsem měl tu čest ve výboru ITRE pracovat na zprávě o kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům. Doufám, že konečná verze textu jasně eh, odrazí ambiciozní návrhy, eh, které jsme měli Týká se to především nerovnosti zacházení s dvěma, mezi dvěma strategickými programy Galileo a GMES. Já souhlasím s tím, že komise překládá Galileu velký význam, protože to je pilíř kosmické strategie. Uh, EU eh, e 3,5 miliard eur, které byly zatím do tohoto programu vloženy, by měly být vyváženější tak, aby i větší část prostředků šla na GMES. Myslím, že pokud budeme klást stejný důraz na oba programy, dosáhneme technologické nezávislosti Evropy, což přinese i ekonomické a sociální výhody pro naše občany. Proto ve zprávě výboru ITRE, o které budeme za chvilinku hlasovat, jsem vyjádřil politování nad rozhodnutím komise, že financování GMES nebude zahrnuto do víceletého finančního rámce 2014 až 2020. Je třeba si uvědomit, že neexistence projektu finanční pomoci Eh, může znamenat, že ty obrovské investice, které dosud byly vynaložené, nakonec výjdou na prázdno. Další důležitý aspekt. Strategie komise v oblasti řízení programu Galileo a GMES. Myšlenka je taková, že je třeba racionalizovat organizační eh, strukturu a eh, uvědomit si i náklady na údržbu těchto systémů systémů. My jsme ve zprávě poukázali na to, že je nutné, aby Evropa byla nezávislá z hlediska přístupu do vesmíru. Je důležité, aby obchodní dohody uzavírané s třetími zeměmi ehm, byly zcela reciproční, abychom zamezili tomu, že budeme záviset na mimo evropských dodavatelích, eh, pokud jde o dodávky některých klíčových technologií. Vytvoření evropského systému eh, dozoru nad komickým, kosmickým prostorem, to jsou klíčové body tohoto ambiciozního textu, který, jak doufáme, poskytne ty odpovědi, na které evropští občané čekají. Eh, evropská eh, kosmická politika musí být dlouhodobá. V dnešní době krize je zcela nezbytné, aby Evropská unie ekonomicky pomohla výrobě ve vesmírném průmyslu, tak, abychom si zachovali konkurenceschopnost na celosvětové scéně. Je třeba evropskému průmyslu poskytnout eh, vyhlídky do budoucna, aby mohl nadále investovat do lidských zdrojů a do složitých technologií pouze tehdy, jestliže si evropský průmysl uchová tu svou hybnou sílu, bude také Evropa moci sehrávat hlavní úlohu v této oblasti. Jakožto zpravodaj pro evropskou kosmickou strategii bych tedy toto chtěl zdůraznit. Myslím, že díky textu Evropského parlamentu budeme mít text, který v souladu s článkem 189 zajistí technologický rozvoj tohoto odvětví, jehož růst je nezbytným předpokladem pro budoucnost a prosperitu Evropy. Děkuji, pane Patričelo. Eh, řečníci se mohli zapsat pouze v postupu Catch the Eye, takže se do něho pustíme a jako první má slovo pan Zazada. Zásada. Pane předsedající, koleżanki, koledzy. Bardzo często... E, Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, často e, musíme konstatovat, že kosmetické produkty, e, tedy kosmické produkty, rozvíjejí, eh, tedy mm, vedou ke společenskému rozvoji. To znamená, že eh, strategie pro eh, využívání kosmu a zároveň tedy Single European Sky jsou jistě prospěšné iniciativy a může to vést ke zvýšení bezpečnosti v námořním a silničním provozu. Eh, například eh, systémy plateb za využívání silnic a navigace. Eh, toho všeho se to také týká. Já bych byl velice rád, kdyby v tom se více věnovali na svých zasedáních právě kosmické problematice. Rada se tomu tedy věnuje velice málo. Řečník byl ukončen ze strany předsedy. Paní Tykal. Evropská unie musí investovat tak, aby Evropané měli lepší přístup eh, k této infrastruktuře, zejména abychom byli schopni konkurovat eh, dalším jako Spojené státy, Japonsko, Čína, Rusko eh, a tak dále. Já zdůrazňuji význam rozvoje, rozvoje a Eh, tedy vývoje a výzkumu v oblasti vesmírné, vesmírných technologií a znamená to také eh, zaměstnanost. My žádáme, aby komise podporovala malé a střední podniky, zejména v získávání financování pro eh, tento výzkum, zejména například GNSS nebo systém Agnos, který by měl pokrývat celé území Evropské unie, aby došlo k konsolidaci společného trhu, jde zejména o expanzi směrem na jeho východ na jich. Děkuji. Já bych eh, prosil, abyste hovořil poněkud pomaleji, aby vás dokázali tlumočníci sledovat. Pan Paška. Vážený pan předsedající, pane komisaři, aktivity Evropské unie v oblasti využití kosmického prostoru se soustředí zejména na projekt Galileo a Evropský program monitorování země. Zejména od Galilea bychom mohli očekávat, že v brzké době začne poskytovat evropské veřejnosti své služby. Od roku 14 by například mělo být spuštěno také testování služby ochrany života pomocí tohoto systému. Jelikož eh, systém by měl být interoperabilní se systémy GONAS a GPS, je možné se jeho provozem eh, zapojit do mezinárodní spolupráce programu globální navigace. Vzhledem k tomu, že služby v oblasti kosmického prostoru se rychle rozrůstají a Galileo poskytuje určité výhody ve srovnání s konkurenčními systémy, Se očekávat, že nám v budoucím období přinese přiměřený sociální a hospodářský užitek. Eh, čekáme ovšem na odpověď komise na otázku dalšího financování provozování Evropského programu monitorování země od roku 2014, což dosud nebylo vyřešeno. Proto očekáváme, řečník byl přerušen. Nyní pan Bronz. Děkuji. Eh, politické tady chtěli eh, eh, jak si svoji dospělost demonstrovat velkými projekty. Eh, například eh, Španělsko eh, se etablovalo na objevu nového světa na západě. Komise má pravdu, když ukazuje, že velké projekty, velké podniky přinášejí velké výhody, například nové produkty, inovace a tak dále. Ale bohužel Eh, má to i eh, eh, jaksi negativní dopady. Tady například by měla vesmírný program upevnit politické postavení Evropské unie a to znamená také politickou nezávislost. Senior Petru Luchan. Děkujeme. Další kolega, pan Petr Luchan. Děkuji za slovo, pane předsedo. V podvýboru SEDE často hovoříme o vesmírné strategii, o této problematice především s ohledem na otázky bezpečnosti, obrané politiky. Evropská unie by měla být průkopníkem této strategii, ve vesmírné strategii, tak aby mohla hrát ještě zásadnější roli na mezinárodní scéně. Myslím si, že je důležité, abychom posílili průmyslovou spolupráci v oblasti těchto politiky s třetími zeměmi. Potřebujeme Spojené státy, Japonsko, Čínu, Indii, tyto země, které eh, mají co říci na tomto poli. Zároveň bychom se měli snažit o získání ehm, většího ehm, soukromého kapitálu pro eh, evropský program GMS. Ehm, tento mm, úkol zatím nebyl dosažen. A v poslední řadě musíme investovat do dokončení systému Galileo. Bylo by chybou, podle mého názoru, ztratit tuto hybnou sílu, která již byla zahájená, která je tak důležitá. Děkujeme. A nyní náš přítel Vittorio Prodi. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane komisaři, toto mm, je skutečná evropská infrastruktura, která je zásadní pro formování našich politik. GMS, tento systém je nesmírně důležitý pro bezpečnost ve vesmíru je nesmírně důležitý pro řízení různých politik v této oblasti, pro šetření záležitosti spojených s klimatickými změnami, s globálním oteplováním, dále jsou to předpovědi počasí a tak dále. Toto by mělo být součástí nebo pokrýváno z, mm, z víceletého rozpočtu Evropské unie. Není to zatím možné, ovšem asi by bylo dobré přijít, řekněme, s nějakými projektovými obligacemi, které by mm, mohly reagovat na tuto problematiku ve stávajícím obtížném období, protože podle mého názoru jsou to investice do naší budoucnosti, které budou, um, kde návratnost uvidíme pouze za několik málo let. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme Vitorio, a nyní za komisi. Na závěr naší rozprávy pan komisař Tajany. Děkuji za slovo, pane, pane předsedo. Vesmírná politika je podle mého názoru prioritou eh, mého dosie jakožto komisaře, nejenom pokud jde o služby, které by mohly být poskytovány přes tuto eh, oblast a služby, které již vlastně poskytujeme našim občanům v rámci této politiky. Zároveň si myslím, že je to zásadní oblast, protože průmysl, podniky mají rovněž veliký zájem na této oblasti. Máme zde tisíce podniků, které jsou aktivní v, této, eh, v tomto odvětví. Je to vlastně součást třetí průmyslové revoluce, která by mohla umožnit Evropě zaměřit se na růst a vývoj mm, založený na vnitřním společném trhu, to znamená na reálné ekonomice. Povedlo se nám dosáhnout, eh, pane Patučeli, konkrétní výsledku. Rád bych vám poděkoval i vašim kolegům za odvedenou práci. Rád bych poděkoval panu Prodymu, celému Evropskému parlamentu za obrovskou podporu, kterou projevujete politikám a postupům Evropské komise na tomto poli. Myslím si, že jsme zajedno v této oblasti a všichni chceme mít skutečnou konkurenceschopnou vesmírnou politiku v Evropě. Jak už jsem se o tom zmínila, v několika posledních měsících jsme dosáhli kvalitních výsledků. Agnos eh, eh, začal fungovat eh, v říjnu. Se nám povedlo vypustit první družici Galilea, vlastně první dvě funkční ehm, ehm, družice na francouzské Guajaně a v ten den jsem zahájil Eh, postup pro nákup osmi dalších družic Prvního, druhý přijdu, přednesu výsledky eh, výběrového řízení na nákup dalších družic systému Galileo. Podařilo se nám ušetřit asi půl miliardy eur právě díky našim postupům eh, v srovnání s předpovědmi, které jsme měli s prognózami na začátku roku 2011, pokud jde o meziparlamentní skupiny, pokud jde o dokumenty Evropského parlamentu, které se týkají eh, vesmírných politik. Čili projekt Galileo eh, napředuje já bych byl rád, kdyby služby v rámci projektu systému Galileo byly k dispozici před koncem roku 2016, abychom měli systém 30 družic, které mm, by samozřejmě, které by byly funkční v tom období mm, a které by mm, byly všechny zfunkčněny do, do roku 2020. Vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, pokud je o implementaci Galilea, nesmím zapomínat na finanční záležitosti, perspektivy, eh, o kterých hovoříme na radě i v parlamentu. Plánujeme investice někde eh, na eh, asi hranici 7 miliard. Dále mm, samotná Eh, samotné spuštění vyslání družic asi 1,3 miliardy, zbytek se bude eh, zabývat úplným, ehm, úplnou, nebo teda tou eh, celkovou implementací a údržbou systému. Nesmím zapomínat na to, že jakmile bude Galileo systém funkční, plně funkční, tak to bude znamenat úspory asi 90 miliard eur. Pane Patečelo, mm, ano, pokud jde o GNS, já jsem si to poznamenal, Evropská komise přišla s návrhem v tomto ohledu. Musíme eh, s tímto systémem dále, s tímto projektem dále pokračovat. To všem navrhujeme ad hoc financování, které jde nad rámec rozpočtu a to na základě nebo díky dohody mezi Evropskou 27. Toto je věc, eh, které jsem se věnoval i na poslední radě, která se věnuje vesmírné problematice. Zmínil jsem se o tom i na radě pro hospodářskou soutěž. Dovolte zdůvodnit, proč přicházíme s tímto návrhem. Samozřejmě, že jsme si vědomí eh, situace v rámci evropského rozpočtu. Komise a i parlament by si jistě přáli ambicioznější návrhy ze strany ehm, členských států, pokud jde o rozpočet. Ovšem, bohužel ta reakce mm, si nedostála našim nadějím či očekáváním. Čili tam nebudeme moci začlenit všechny ty aktivity, které jsme plánovali mezi lety 2014-2020, které by Evropský rozpočet pokrýval. Samozřejmě, že jsme si vědomi důležitosti systému GMS v celoevropské vesmírné politice. Rád bych vám připomněl, že je to systém, který umožňuje i naše konsolidované propojení na mezinárodní úrovni. Je zde mnoho dohod i se zeměmi Latinské Ameriky, v rámci belgického předsednictví, například i s Africkou unii jsme, jsme odvedli veliký kus práce v oblasti eh, nejenom GMS, ale mm, vesmírné politiky obecně. Nebo systémy pozorování země. <clears throat> Samozřejmě, že jsou zde ale rozpočtové problémy a proto se komise vydala směrem, kterým jsme se vydali. Já věřím v evropské vesmírné politiky v tomto ohledu. V rámci finančních výhledů jsme rozhodli o tom, že tento těchto 80 eh, miliard eur, tento balíček, který jsme vyčlenili pro výzkum a vývoj, rozhodli jsme se v rámci tohoto balíčku velikou část financí věnovat eh, investicím do výzkumu a vývoje právě v oblasti vesmírného, vesmírné. Čili chceme přijít s přidanou hodnotou v této politice a v tomto ohledu potřebujeme vaši podporu. to, co následovalo po úvodním slovu pana Patičeliho, mě přesvědčilo o tom, že jste na naší straně a že v následujících týdnech, měsících, v následujících letech můžeme očekávat velikou podporu této politiky a myslím si, že se všichni můžeme zaměřit na dosažení našich cílů. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Končím rozpravu a hlasování proběhne za okamžik. A poslední bod na pořadu jednání je zpráva pana Karony. Jak zastavit plítvání potravinami? Pane Karono, dnes